Paní politik Evropské unie na globální hodnotové řetězce. Máte čtyři minuty, paní zpravodajko. Děkuji, paní předsedkyně. Náš ekonomický globalizovaný systém se opírá o proces atomizované výroby a masové výroby. A většina zboží jsou výsledkem různých operací, které byly vytvořeny v různých částech světa. Někdy je to pozitivní, jedná se o partnerství, komplementaritu z hlediska zdrojů, které musí být ovšem zajišťovány tím eh, správným způsobem. Někdy je to k horšímu výsledku, dochází k destrukci životního prostředí a k daňovým unikům. A tyto uniky často jsou eh, právě páchány nadnárodními společnostmi, které mají četné subdodavatele. Evropská unie jako první vývozce a dovozce služeb a zboží může, a řekla bych dokonce musí, realizovat obchodní politiku, která se stane pákou, tak, aby tyto hodnotové řetězce se staly skutečně nástrojem ve prospěch všech a aby tak přispěly spravedlivější globalizaci, která by byla spravedlnější. V současnosti svět transparentnosti a rozmělnění odpovědnosti v tomto procesu zvyšuje nebezpečí vykořišťování pracujících, nedodržování základních práv, podporuje nekalou konkurenci ze sociálního hlediska, ekologického hlediska a také z hlediska daní. Tato zpráva také reaguje na situaci, kdy evropská politika je předmětem velké kritiky občanů, které volají po spravedlivější a transparentnější globalizaci. Tato zpráva požaduje na komisi, aby přijala celou řadu opatření tak, aby tyto hodnotové globální řetězce byly odpovědnější a transparentnější. Já bych uvedla některá opatření, například zahrnutí do obchodních smluv kapitoly o trvale udržitelném rozvoji, který by byl vymahatelný a závazný, dále také klauzule ohledně daňových úniků a obcházení daní. Také se můžeme inspirovat legislativou z hlediska konfliktních minerálů. To znamená, musíme mít doložky, které by byly závazné, tak jak to doporučuje OECD. Dále bychom měli vytvořit systém označování, který by zaručil výrobu, která dodržuje mezinárodní pracovní normy nebo ekologické normy. A tady bych ocitovala zvláště iniciativu Itálie eh, z hlediska označování původu rajčat, které jsou vyráběny šetným způsobem. Je tady celá řada prvků, například iniciativa i soukromého sektoru, multilateralismus a dále eh, také zohlednění životního cyklu výrobku. Tato zpráva je výsledkem dlouhého vyjednávání ohledně vizí, jak zvládnout globalizaci. A myslím si, že se nám podařilo zajistit dobrou rovnováhu s cílem společného dosažení emancipace pro všechny. Jeden z mých kolegů ocitoval moudrá slova Simon Weil. Ta řekla, snaha po kompromisu by nás měla vést k vyšším řešením, řešením, která by byla nadřazena partikulárním řešením. A v tomto ohledu bych chtěla také zvláště poděkovat panu Rásovi, který byl stínovým zpravodajem a je zde, který opravdu našel ty kompromisy, které uspokojily nás všechny a doufám, že zítra všichni odhlasujeme tuto zprávu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní. Takže nyní uzavírám Catch the Eye a začne hovořit jako první pan Kelly. Děkuji, já jsem velmi pozorně naslouchal zpravodajce a myslím, že to bylo velmi, eh, velmi rozumné a vyvážené jako člen ITRE mě velmi zajímá obchod. Obchod je velmi důležitý, protože když něco produkujete, chcete to prodat a Evropská unie mm, také potřebuje eh, sjednávat obchodní eh, dohody, protože to má mm, velké, velký dopad na eh, všechny naše členské státy a celou Evropskou unii. Ale stále ještě určité problémy přetrvávají a na ty se musíme zaměřit v podobě eh, určitého balíčku. Já myslím, že řešením je eh, sjednávat dále obchodní dohody, ale také zvažovat nevýhody a konzultovat je se zúčastněnými stranami, abychom zajistili, že jakékoliv negativní aspekty budou minimalizovány. Děkuji vám. Děkuji. Grazie, Děkuji, paní předsedkyně. Obchodní politika Evropské unie, obzvláště na mezinárodní úrovni, vyvolá velké obavy i ve veřejné mínění. Máme CETu a tak to skutečně není možné směřovat korektní obchodní politiku. V celé Evropě došlo k řadě protestů a to ukazuje, že malé střední podniky jsou důležitým bodem v globálním hodnotovém řetězci. Dohody o volném obchodu nesmí, až to tady bylo řečeno, vést k tomu, aby malé a střední podniky čelily nějakému zvýšenému tlaku a museli konkurovat s firmami, které nemusí dodržovat stejné standardy jako oni. Evropská unie musí zajistit dodržování zásad a musí také efektivně postupovat proti ekologickému a sociálnímu dumpingu. Není možné, aby existovala nekalá Eh, hospodářská soutěž a je třeba chránit práva pracujících a zohledňovat excelence a specifika. Není možné eh, jen tak prostě pouze prodávat. Děkuji, pan Marias. Děkuji, paní předsedkyně. FTA dohody o volném obchodě poškodily ekonomiku rozvojových zemí a otevřeli trhy, kde nadnárodní společnosti vykořišťovaly národy za nízké ceny. Proto bychom měli přijmout odpovídající opatření a vykonávat tlak na e, tyto postupy. A měli bychom volat potom, aby tyto společnosti dodržovaly pracovní normy, aby dodržovaly umluvy MOP. Dále musíme mít také doložky o lidských právech. Existují doložky také ohledně ochrany životního prostředí. Musí se zakazovat práce dětí, vykořišťování a nucené práce. Všechny tyto doložky jsou nezbytné. Proto a bychom měli jiný přístup v této oblasti. Pua. Htio bih prije svega čestitati izvjestiteljici. Děkuji. Já bych chtěl poblahopřát zpravodajce paní Aréně za vynikající zprávu a musíme být otevřené mysli. Evropská unie má morální sílu eh, vytvářet hodnotové řetězce na naší planetě. Nikdo jiný, eh, eh, jen Evropská unie. Myslím, že to je velmi důležitý signál, který musíme vyslat během této diskuse i zítra během hlasování. Chtěl bych zdůraznit tři důležité věci. Za prvé, Eh, vykořišťování eh, levné práce, příliš levné práce v mnoha zemích. Chtěl bych také zdůraznit problematiku daňových eh, rájů a daňových úniků a vůbec daňových podvodů a ničení životního prostředí v některých zemích. Za to platíme my, protože Evropská unie je největším dárcem a pomáhá rozvojovým zemím Eh, s nimiž eh, má obchodní dohody. A proto se domnívám, že zpráva je skutečně obsáhlá, dobrá. Děkuji paní Areně. Děkuji. Byl to velmi krátký postup, takže pan Kaněte se může ujmout slova. Merci, madame honorable member. Vážení eh, poslanci, paní předsedkyně, předně chci výboru INTA a paní zpravodajce poděkovat za pozornost práci a čas, kterou věnovala této zprávě. Evropská eh, komise eh, si vytkla ve své agendě celou řadu cílů a politika eh, sociální odpovědnosti se implementuje různými iniciativami na podnikové úrovni a na základě regulačních opatření. Podniková sociální eh, odpovědnost je dobrovolným eh, procesem, ale podniky jsou odpovědny za eh, její dopad. Dovolte, abych uvedl několik akcí, které jsme učinili na úrovni globálního hodnotového řetězce. Nedávné obchodní dohody EU obsahují pravidla, která podporují integraci průmyslu v globálních hodnotových řetězcích. Ve všech jednáních o obchodu eh, Evropská komise prosahuje, prosazuje um, ustanovení o ochraně duševního vlastnictví a uh, také hm, boj proti nekalým praktikám. Tyto dohody obsahují také ustanovení o podnikové sociální odpovědnosti a o odpovědném ehm, etickém chování eh, na základě mezinárodních standardů a také eh, ochrana přírody je naší prioritou. Spolupracujeme s OECD eh, tím, že vyvíjíme společně standardy náležité péče podniků a také vedeme e, e, jednání o pracovně právních podmínkách. Komise také e, rozvíjí různé obchodní regulativní postupy. A to prosazujeme v rámci bilaterálních nebo i multilaterálních nástrojů. Pokud jde o ostatní politiky, komise přijímá řadu akcí týkajících se globálního hodnotového řetězce, budování kapacit, například, které pomáhají rozvojovým zemím v prosazování e, e, reform sociálního, ekologického, pracovně právního charakteru podporujeme také smolím a e, mikropodnikům e, na základě našich e, principů o lidských právech. Těsně spolupracujeme s Mezinárodní organizací práce také v oblasti bezpečnosti při práci a ochraně zdraví. Také bojujeme proti dětské práci, vykořišťování Vyjednáváme také celosvětovou konvenci o s třetími zeměmi a um, diskutujeme s nimi o e, legislativě. Jde také o odpovědné e, jednání e, soukromých podniků. V roce 2014 byla schválena směrnice pro evropské podniky čítající více než 500 zaměstnanců které eh, musí zveřejňovat určité informace o dodržování sociálních eh, standardů. Řešíme eh, všechny tyto problémy a celou řadu další pravidelně a Evropská komise bude nadále s Evropským parlamentem v tomto ohledu spolupracovat. Děkuji, Děkuji mnohokrát.